Good afternoon and thank you. I'm sorry. I'm... Dobré odpoledne. Je mi líto, že začínáme trošičku později, protože náš vlak měl trošičku spoždění. Možná, že je to to první znamení toho, jak se trošičku vzdalujeme kontinentu. Ale hned se podíváme na náš program dnešního odpoledne a Všichni chtějí, abychom nezapomínali připomínat, že toto jednání je přenášeno online internetem. Můžete také používat tady newslettery a také webové stránky e-meetingu. Chci se také zeptat, zda můžeme tedy schválit zápisy ze schůze konané ne 23. 24. května. V pořádku, tudíž se dostáváme k prvnímu obsahovému bodu našeho odpoledního jednání a jde o pozměňovací návrhy týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie pro porušení celních předpisů a sankce. A zpravodajkou je paní Kaja Kalas a tímto jí předávám slovo. Ano, děkuji. Tak v tuto chvíli máme již tři, deset kompromisních dohod. 8 vychází vlastně z toho, že ne všichni tedy jaksi jsou defaultně eh, povinováni k tomu, aby tedy dodržovali ta pravidla, takže tady jde jaksi o ty obavy určitých členských států z ohledem na přiměřenost a e, proporcionalnost. A jde tedy také o nastavení těch sankcích odpovídajícím způsobem podle závažnosti porušení. Takže tady jsem se dostala poměrně dosti daleko od toho původního svého návrhu protože já jsem hovořila o těch finančních eh, prazích, kteří mají, které tady mají nějakým způsobem rozlišovat mezi těmi eh, vážnými a méně vážnými a trestně právně a netrestně právně stíhanými porušováními. Eh, a hovoříme tedy tady v tuto chvíli o těch různých eh, úrovních a já jsem tedy navrhovala, abychom to minimum v podstatě nahradili nějakou fixní částkou. To znamená, že tady zazněly ty návrhy, že těch 150 euro by mohly, mohla být částka, která je nepřiměřená. Eh, já si myslím, že tady bychom opravdu mohli na to odpovědět nějakými těmi minimálními a maximálními úrovněmi. Nicméně, co se týče toho závažného porušování a tady těchto pravů, tak tady je třeba zajistit, aby došlo opravdu eh, k dodržování, protože nemůžeme rozlišovat mezi těmi tedy méně závažnými a více závažnými eh, případy porušování, pokud k tomu také nebudou také odpovídající sankce. No, hovoříme tady tady také o situaci, která vychází z těch současných praktik. To znamená, tady ta úroveň 50% v podstatě nabízí již dostatečnou flexibilitu pro členské státy. Ve chvíli, kdyby tady té flexibility bylo příliš mnoho, tak by opravdu mohlo dojít k tomu, že ty podmínky v různých členských státech pro ty stejné podniky budou opravdu velmi odlišné a povede to k další roztříštěnosti. Já tedy doufám, že to tedy povede k tomu, že se opravdu dohodneme a že všichni budou moci souhlasit s těmi kompromisními návrhy. Antonio nebo Roberto, kdo bude tady hovořit, tak Roberto Meco, prosím. Ne, ne, ne, omlouvám se. Ne, tak já jsem trošičku přeskočila. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych v první řadě ráda poděkovala Kaje za, tento, za tu skvělou práci, také za odsouhlasení tohoto návrhu. Myslím si, že není tajemstvím, že ani já, ani další moji kolegové Eh, měli v podstatě velké eh, námitky mm, vůči tomuto návrhu a jsem velmi eh, ráda, že se v tuto chvíli jak si již do toho dokumentu zapracovalo mnoho pozměňovacích návrhů, které budou dobrým základem pro jaksi širší dohodu. Samozřejmě tady ještě stále nějaké obavy máme, ty se týkají hlavně otázky subsidiarity. My bychom chtěli, aby členské státy a jejich příslušné úřady měly dostatečnou flexibilitu a zároveň chceme samozřejmě samozřejmě zajistit také jak si ten správný streamlining, co se týče tedy těch toho porušování celních pravidel a sankcí. A proto si myslíme, že tady by mělo být odstraněno to minimum právě pro ty eh, jaksi méně závažné sankce, právě u, u těch případů jaksi úniků, což si myslím, že eh, může mít opravdu velký dopad právě pro malé a střední podniky a právě pro ty osoby či subjekty, které tady, ehm, které nějakým mm, jaksi nezávažným způsobem poruší celní pravidla. To znamená, je třeba posuzovat každý případ jednotlivě a proto my stále, jak si trváme na tom, že je třeba opravdu zajistit flexibilitu pro všechny příslušné orgány, tak aby mohly správně vykonávat svou práci. Nechceme v tuto chvíli jak si eh, tady předkládat nějaký seznam našich přání. My si samozřejmě uvědomujeme, že v tuto chvíli tady hovoříme už skoro o závěrečném znění textu, který nějakým způsobem jak si reflektuje zájmy eh, skupin. Nicméně tady opravdu ještě je několik málo věcí, které si myslíme, že by měly být trošičku pozměněny. A naše skupina bude tady samozřejmě eh, čekat na tu finální verzi textu, tak abychom mohli správným a informovaným způsobem se také rozhodnout, jakým způsobem budeme tedy hlasovat a samozřejmě budeme i nadále spolupracovat s paní zpravodajkou a to i z toho důvodu, že opravdu ta naše spolupráce doposud byla velmi dobrá, to znamená, že ještě jednou děkuji paní zpravodajci i všem kolegům za to, že se snažili opravdu najít ten kompromis, ten konsenzus v rámci Eh, našeho výboru. Tak a kdo bude hovořit za socialisty? Virginia tady není. Tak, Daniel Dalton, prosím. Děkuji ti, Vicky. Co se týče našeho postoje, tak my jsme my jsme vždy jak si vyjadřovali naše, eh, jak si naše obavy. To znamená, co se týče subsidiarity, tak tady máme ty stejné obavy jako na začátku. Takže po té, co jsem řekl, to, to chci říci, že navážu tedy na to, co řeklo PPE. Tady si myslím, že opravdu, když bychom ty Prahy nastavili správně, tak bychom zajistili vyšší flexibilitu pro e, příslušné úřady. To znamená, že tady ta flexibilita by mohla být lepší, ale ještě stále to analyzujeme. Ale my stále ještě vycházíme, jak si z toho předpokladu, že e, Evropská unie tedy by měla stanovit ten uh, eh, perách, zda to tady bude nula či ne. Takže to je něco, co v nás eh, určité obavy eh, zbuzuje. Musíme být tady opravdu velmi opatrně, protože my tady hovoříme o digitálním vnitřním trhu, protože žijeme v digitálním světě a v digitálním světě lidé nakupují. Nakupují i mimo EU a ve chvíli, kdy nakupujete něco mimo EU, když něco nakupujete například v USA a ta částka, za kterou vy nakupujete, eh, převyšuje 200 dolarů, no tak vám někdo z nějakou zaklepe na dveře. A tady hovoříme jak si o těch sankcích ve výši například 750 euro po té, co si koupíte, já nevím, třeba šortky v USA. Já si myslím, musíme si uvědomit opravdu, že eh, za dveřmi eh, nás čeká Brexit, že tady eh, musíme dělat ty věci správně, jednoduše také, aby to mělo dobrý dopad na veřejné eh, mínění. A jak říkám, od začátku jsme měli trošičku eh, pochybnosti o tom, zdali vůbec eh, takovýto návrh potřebuje pracujeme a jak říkám, ještě jednou si prostudujeme návrh PPE týkající se tedy těch eh, nastavených eh, Prahů a poté se rozhodneme. Děkuji, děkujeme. Podíváme se ještě eh, na ty šortky za 200 dolarů, jak si o nich hovořil. A je tu ještě někdo, kdo by rád hovořil za GUE? Ne. A chce hovořit někdo za zelené? Pan Andreas Šváb, prosím. Ne, tak eh, ne za zelené. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Ještě dva body jsem k tomu chtěla dodat. Myslím si, že je třeba je zcela zásadní, abychom řekli, že eh, Evropská komise po eh, zásahu jaksi tribunálu VTO musela takovýto návrh předložit. To je jasné ně, něco se děje, něco se, máme tady nějaký problém, protože na kanálu 2 já slyším něco, co opravdu není angličtinou. Vypadá to, znělo to jako polština, omlouvám se tě, Andrasi, prosím. Ne, určitě, <laughs> určitě na tebe nebudou uvaleny žádné sankce. Ne, ne, ne, ne, já stále ještě na svém kanálu slyším polštinu, není to angličtina, ale polština. Ano, teď už to je lepší. Tak Andrea si mohl, mohl by si prosím za, za EPT, ne za zelené tedy, takže ještě jednou, paní předsedkyně, začnu tady ještě jednou. Já doufám, že tedy Evropská komise musela na výzvu eh, tribunálu VTO tímto způsobem eh, reagovat, musela tedy předložit nějaký návrh. Bylo také i jasné, že členské státy z tohoto návrhu nebudou příliš eh, nadšeni a proto mě také trošičku udivuje vůbec, jaké to znění toho návrhu komise je. Já si myslím, že paní zpravodajka opravdu se snažila udělat všechno, co bylo v jejich silách, proto aby našla nějaké kompromisní eh, řešení, i když je pravda, že tady ty kompromisy i v souvislosti tedy s obsahem samotného textu prostě nemohly ani vypadat moc eh, jinak. Eh, odpovídající komisář tedy zde také u nás byl na slyšení a musím říct, že také za sebe a za naší skupinu politickou skupinu musíme, e, musíme jaksi přiznat, že my v podstatě stále neúplně rozumíme, v čem spočívá to jádro jeho strategie. To znamená, že tady hovoříme o clech. O clech, což je něco, za což jsou zodpovědné členské státy. Je to v rámci jejich e, kompetencí. Tedy a já tady v tom tady shledávám i nadále určité problémy. Nicméně si myslím, že ty pozměňací návrhy, které byly doposavat předloženy, ten návrh zlepšují a myslím si, že se ubírají tím správným směrem. Děkuji. Já si myslím, že koordinátor za EPP měl návrh, abychom opět pozvali komisaře zodpovědného za cla k nám do výboru, abychom si ještě podívali na ty delegované akty a na celní kodex. Myslím si, že by to, že to je velmi smysluplný návrh, to znamená, že se o tom pobavíme a pokusíme se o to. Někdo další se hlásí o slovo? Chtěl by pohovořit někdo za komisi, prosím. Komise, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Pouze bych my jsme samozřejmě bedlivě naslouchali tomu, co zde bylo řečeno. Je také pro nás velmi důležité sledovat vaší práci. Víme, že jde o velmi komplexní a složité téma. A vím a zapsal jsem si tedy, co jste v tuto chvíli navrhovala, to znamená, že se budete snažit ještě jednou pozvat na slyšení příslušného komisaře. Ano, ano, také eh, chceme v podstatě, aby byly zodpovězeny ty otázky, které stále eh, klademe. To znamená vše, co se týče celního kodexu. To jsou otázky, které klademe stále opakovaně a stále nemáme na to, ty odpovědi, protože některé věci, ke kterým v tuto chvíli dochází, jsou opravdu, opravdu eh, fascinující či šokující, takže my potřebujeme opravdu detailní informace. Tak, prosím, kolegyně. Já k tomu nemám příliš co dodat, protože já samozřejmě vím, v jaké situaci se v tuto chvíli nacházíme ještě stále, jak si se snažíme zpracovat ty dva kompromisní návrhy a doufám, že brzy vám budeme moci tedy ten další dokument předložit. Tak a můžeme v tuto chvíli přejít k dalšímu bodu jednání a jde o mandát k zahájení třístranných jednání v souvislosti s rozpočtem na rok 2016. Tady máme více jak 19 či 19 pozměňovacích návrhů, které byly eh, předloženy a slovo dávám panu Jensovi Gajerovi. Eh, Nejdříve bych chtěla poděkovat eh, stínovým za mimořádnou spolupráci. Přesně jak řekla paní předsedkyně, 19 pozměňovacích návrhů a my jsme shrnuli do pěti kompromisů. Podle mého názoru tento kompromis je skutečně vyvážený. A ve stanoviscích jsme zaznamenali, že co se týče rozpočtu EU 2017, existuje podpora pro běhovou ekonomiku. A je třeba také vidět, že ochrana spotřebitelů je dobře řešena. Je třeba stále udělat určité změny, zejména co se týče předpisů pro ochranu spotřebitelů. To je třeba velmi pečlivě sledovat. A široká jednomyslnost panovala, co se týče úlohy malých a středních podniků, která byla zdůrazněna. Musí mít přístup eh, k dostatečnému financování. A já bych chtěla ještě jednou podně- chtěla poděkovat stínovým. Děkuji. Teď tady Antonio, prosím, Lopez Turis. sobre el informe. Gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě bych rád poděkoval za proaktivní přístup, za snahu najít tedy konsenzus. Díky němuž budeme moci zítra hlasovat o velmi vyváženém textu. A co se týče těch klíčových věcí, které chceme, aby byly v tomto dokumentu, tak to jsou samozřejmě ty hlavní postoje, eh, které chceme, aby byly zohledněny rozpočtovým výborem. A co se týče toho původního textu, tak to byl velmi dobrý text, k němuž bylo předloženo 19 pozměňovacích návrhů, díky němuž ten text může být ještě hm, Eh, lépe pozměněn. Myslím si, že je velmi důležité, abychom zachovali ten duch vycházející z odstavce 2. Je třeba ale také zohlednit eh, ty, tu flexibilitu, která je nutná právě z důvodu tě, té neustále se vyvíjející a měnící se migrační situace. Další věc, kterou jsem chtěl zmínit, je nutnost podpory Evropské sítě na ochranu spotřebitelů. A také odstavec 7 a 8, ty jsou zcela zásadní. Je důležité, abychom nezapomínali na to, že v rámci našich kompetencí jedna z těch nejdůležitějších je ochrana spotřebitele. Dále tady máme to oběhové hospodářství v odstavci 2. Máme tady také usnesení, eh, které se týkalo právě toho cyklického či oběhového hospodářství, o kterém jsme hovořili také už v, roce 2015. Je to téma, které je celé zásadní pro nás, pro všechny. A děkuji tedy ještě jednou paní zpravodajce a všem jejím kolegům a našim spolupracovníkům, kteří odvedli opravdu velký kus práce. Dan Dalton. Dan Dalton. Děkuji, Vicky. K tomuto bodu, ačkoliv jsme nepředložili žádné pozměňovací návrhy, tak jsme doufali, že paní zpravodajka eh, se bude držet našeho doporučení, že by se držela tady těch stávajících limitů. Bohužel to neudělala, takže to bohužel nemůžeme podpořit. Je tady trošičku problém s tím postupem ohledně těchto zpráv o rozpočtu, protože my nejsme nutně proti tomu, aby takové zprávy existovaly, zvlášť pokud jde o naše výdaje, ale uh, v případě, kdy vlastně každý jenom výbor předloží nějaký svůj seznam přání ohledně výdajů, tak to vlastně stále jenom podporuje, rozmíchává ty problémy, o kterých dlouho hovoříme, a sice, že prostě se nedává dostatečný pozor na to, jak se finanční prostředky vynakládají a spíše se věnujeme tomu, kde se vynakládají. Takže Eh, myslíme si, že když vynaložíme více prostředků na jednotný trh, bude samozřejmě méně prostředků jinde a bohužel bez dostatečné kontroly to eh, nemůžeme podpořit, protože jinak budeme podporovat stále ten stávající starý systém s tím, že tady každý se bude jenom žádat víc peněz pro sebe. A bohužel, ačkoliv ta zpráva tady není špatná sama o sobě, tak protože se nedrží tohoto našeho doporučení, nemůžeme ji podpořit. Děkuji. Data tu není za ALDE. Chce někdo promluvit za GUE nebo Zelené nebo nějakou další frakci? A potom dám tady zase slovo paní Jakonsáry. Děkuji, paní předsedkyně. Měl jsem dva důvody proč nepřijmout návrh EKR. Za prvé, není to žádný pozměňovací návrh, takže je velmi obtížné začít o tom jednat. A za druhé, je to téma, které vyžaduje hlubokou diskusi. Jaký je zde strop, o kterém hovoříme? protože chceme větší míru flexibility, což neznamená navýšení finančních prostředků, ale o flexibilitě jsme mluvili. A z těchto důvodů jste zřejmě nic nenavrhli. Děkuji. My o tom budeme tady hlasovat zítra dopoledne. Dobře, teď tedy postoupíme dále, zatím jsme v předstihu před pořadem jednání. Pan Zulo tu je přítomen. Marko, ještě než začneme s vaším bodem, tak počkáme pět minut, aby sem přišli ještě stínoví zpravodajové, protože Eva, Emma tady jsou. Dobře, takže tady máme vlastně všechny. Marko Zulo tedy Marko Zolo je zpravodajem ke stanovisku, které se týká přeshraniční přenositelnosti eh, služeb internetových, to znamená, je to možnost, když cestujete po Evropě, přenést sebou i tedy internetový obsah. Toto je tedy projednání vašeho návrhu stanoviska, Marko, a já vás poprosím, abyste se vyjádřil. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Nařízení Evropské komise pro přenositelnost služeb poskytování digitálního obsahu má několik stručných cílů. V návrhu se píše, že se v podstatě návrh, nebo já se tedy omezím na eh, výčet bodů, kde potřebujeme větší jistotu. Za prvé, existence plateb v hotovosti je základní podmínkou pro to, aby tedy mohli eh, poskytovatelé služeb garantovat přenositelnost. Navíc by bylo potřeba také zkontrolovat, nebo tedy dávat, eh, zaměřit se na předcházení podvodům v této oblasti. Myslím si, že eh, jiné než platby než platby v hotovosti by měly být zcela vypuštěny z tohoto textu. Musíme také pamatovat na to, že když tedy odstraníme překážky, které brání občanům EU v tom, aby si nakupovali služby a zboží, tak si musíme být také zároveň vědomi případné protichudné zájmy. V tomto kontextu musíme pamatovat právě na ochranu autorského práva a také finanční udržitelnost v audiovizuálním průmyslu v Evropě. V dnešní době toto odvětví právě vytváří ten různorodý obsah a to je výhoda i pro samotné uživatele. Proto si myslím, že přeshraniční přenositelnost by neměla vést k žádným celoevropským licencím. A v tomto smyslu hodnotící zpráva, která by měla být vypracována poté, co vstoupí toto eh, nařízení v platnost, se měla právě zaměřit na to, zda tady neohrožujeme hospodářské vztahy mezi dodavateli, držiteli, držiteli autorských práv a tak dále. V tomto nařízení musíme definovat také přesněji a jasněji to, co myslíme tím pojmem Member State of Residence, tedy členský stát, eh, bydliště. Jsou tady také problémy s definováním místa, kde se osoba obvykle zdržuje. Je tedy třeba jasně říci, kde vlastně je, ten, co to vlastně je, ten členský stát pobytu. A myslím si, že aktiv přenesené pravomoci potom komise měla eh, stanovit nějaký seznam kritérií, jasný seznam kritérií, rozšířený, aby tady všichni mohli, měli možnost do něj nahlédnout. A členský stát pobytu by měl být tedy jasně definován, aby jednotlivci měli možnost například nahlásit více států pobytu. To se může stát, když se někdo tedy objedná obsah a ten není k dispozici neustále jaksi. Měli bychom se ale vyhnout situaci, kdybychom příliš si zasahovali do soukromí. Je třeba se především zaměřit na to, abychom neohrožovali určité kategorie, skupiny občanů, například ty, kteří cestují na dovolenou za studiem či za prací, například studenti v rámci výměny pobytu Erasmus. Pokud jde o obsah a poskytování obsahu, tak ti, kteří poskytují obsah bezplatně, by tedy měli spadat do eh, působnosti tohoto nařízení v případě, že plní kritéria. Například pokud jde právě členský stát pobytu. Přeshraniční přenositelnost tady tak si také vyžaduje přehodnocení eh, služeb, o poskytování takovýchto služeb. A zase by to tady souviselo s otázkou pobytu. Dále tady máme přechodné období 12 měsíců, než vstoupí, než začne tady se nařízení používat. A je tady ještě další věc, na kterou si upozornit a nezmíně se těším na diskuzi se eh, stínovými zpravodaji a s ostatními kolegy a kolegyněmi. Eh, a sice myslím si, že tato zpráva je velice dobrá, je skutečně týmovou, výsledkem týmové práce a myslím si, že skutečně tady bude úspěšná ve výboru Jury. Děkuji mnohokrát. Eh, Tínovou stínovou zpravodajkou za EPP je Eva Panova, ale Roberta promluví za ní. Ano, děkuji. E, skutečně jsem tu e, jako její zástupkyně. Eva by chtěla poděkovat panu Zulovi za jeho, e, jeho velice dobrou práci. Ten návrh jde správným směrem a zaslouží se o vytvoření nástroje, který půjde e, právě tím směrem, který si jednotný trh nás zaslouží. Nikdo nás asi nemusí přesvědčovat o tom, že přenositelnost by měla být naprosto standardní. Chceme tady vyjasnit také, že povinné poplatky v některých zemích by se neměly považovat za smlouvu pro účely tohoto právního textu. A to je podle našeho názoru důležité. A další téma je, další věc je ta, že nemůžeme dále postupovat tak, že bychom se neustále vyhýbali povinným kontrolám. Je třeba také do nařízení zahrnout eh, tedy eh, bezplatné služby, to je ta takzvaná možnost opt-in. Pokud tedy někdo se zvolí tuto možnost, ale neověří si to, kdo odkud je, potom by měly být pro ně dopady stejné jako pro eh, ty, kterých se to týká povinně. Pozměňovací návrh 14, tam je třeba si vyjasnit, že opt-in je prostě návrh buď a nebo. A je třeba jasně říci, že poskytovatelé služeb si nemohou prostě volit, zda použijí i jiná ustanovení nebo ne podle libosti. Zásadním bodem tohoto nařízení je právě postup ověřování ověřování by mělo být snadné jak pro spotřebitele, tak pro poskytovatele služeb. Potřebujeme takový systém, který eh, je snadný, snadno pochopitelný a snadno použitelný. Stávající technologie pro vyhledávání adres IP, které používá celá řada služeb, už v řadě případů stojí, tedy jak si slouží k vhodnému ověření členského státu pobytu. Pokud jde o přechodné období, myslíme si, že by bylo vhodné něco mezi 6 a 12 měsíci a chtěl, Eva by chtěla poděkovat také všem kolegům, se kterými na tom spolupracuje, protože to je nesmírně důležitý návrh. Nikola, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedající, děkuji také panu Zulovi eh, za tuto zprávu, kterou nám předložil. Myslím si, že jde o velkou příležitost Přenositelnost je velikou příležitostí. My už jsme to na začátku říkali a sice, že tuto iniciativu komise podporujeme, protože poskytne evropským spotřebitelům větší možnost využití digitálního obsahu, který si zakoupili eh, někde v zahraničí. V nadcházejících týdnech se pokusíme ještě dále ten text na řízení vylepšit Rada už na tom také pracuje v posledních měsících a musíme zajistit, že spotřebitelé budou mít možnost plně využívat možnosti přenositelnosti, ale zároveň musíme zajistit to, že se nebude zneužívat. Musíme také ochránit soukromí spotřebitelů. Je tedy třeba dosáhnout vhodné rovnováhy mezi na jedné straně omezeními a na druhé straně mezi možnostmi zneužití ze strany některých uživatelů. Pokud jde o komunikaci, tak tady nejdůležitějším tématem pro naši práci v nadcházejících eh, týdnech je jasná definice principu tedy obvyklého pobytu. Na tom pracuje i rada a právě toto je ústřední téma celého nařízení. A tím by se vlastně vyřešila i právní nejistota. Tady by vlastně potom bylo nařízení skutečně užitečné, podpořilo by pod, a podpořilo by práva držitelů autorských práv ve všech zemích. Myslím si, že i tady už rada odvedla velký kus práce. Jak jsem říkal, Musíme mít jasně stanovená kritéria, která bude možné v praxi používat. A musíme také zajistit to, že máme skutečnou jistotu ohledně toho, kde pobývá ten, ta osoba, která si kupuje určitý obsah. Teď už je tedy na nás, abychom se snažili tento text ještě dále vylepšit a to také proto, že až Tady jasně definujeme otázku pobytu, vyřeší se tím i řada dalších otázek, jako například časové omezení. Protože my jsme proti časovému omezení, které by se týkalo eh, toho, tedy využívání nějakých služeb ze strany osoby, která se zdržuje v zahraničí. To si myslíme, že by byla chyba sledování osob, které se pohybují mezi jednotlivými státy, to by také bylo přílišné narušení eh, soukromí. Je tady to, třeba toto ještě vyjasnit. A další věc, které se musíme hlouběji věnovat, je ta myšlenka toho, že by se eh, umožnily aktiv přenesené pravomoci, které by v komisi v budoucnu umožnily přizpůsobit kritéria, pomocí kterých definuje pobyt mohou se objevit nové typy pobytu. A kdybychom do nařízení samotného dali příliš podrobný seznam, mohlo by to být na překážku. To znamená, že toto jsou věci, které v nadcházejících týdnech budeme muset ještě zhodnotit. Nemám tady v tuto chvíli eh, odpověď na veškeré naše otázky, ale zdá se nám vždycky mít lepší eh, nastavit kritéria, která jsou spíše flexibilní, tak jak se o to ostatně parlament vždycky snaží. Poslední věc se týká tady eh, poskytovatelů eh, obsahu zdarma, ten, ta možnost opt-inu, která musí být zachována, že tedy by potom ale museli plnile, plnit stejná kritéria jako poskytovatelé placeného obsahu. Myslíme si, že tuto možnost bychom měli poskytnout i poskytovatelům eh, obsahu zdarma v různých členských státech, protože by měli mít možnost, pokud plní všechna kritéria, požívat tedy stejnou ochranu jako poskytovatelé placeného obsahu. Myslím si, že je také potřeba, abychom pracovali velice rychle, abychom toto nařízení schválili v předchozích týdnech a měsících jsme ztratili čas tím, že jsme se s komisí přetahovali o kompetence a myslím si, že tady musíme být skutečně ambiciózní. Velice často, když máme nějaké technické problémy, tak eh, spíše za nimi stojí určitý nedostatek vůle k tomu, abychom tedy eh, umožnili všem využívat tyto služby v zahraničí. Myslíme si ale, že parlament by měl skutečně pracovat co nejrychleji. Neměli bychom se eh, spokojit s, tou, s tím omezením na lhůtu 12 měsíců, kterou do textu přidala Rada. Myslím si, že by mělo být možné, aby Evropský parlament tady jasně promluvil a možná eh, bychom se měli snažit toho dosáhnout ještě v roce 2017. A stejně jako u roamingu by tom, bychom potom tady skutečně mohli schválit v Evropě opravdovou přenositelnost. Myslím si, že to není nepřekonatelná překážka a myslím si, že by to byl také vhodný, užitečný stimul pro to, aby i poskytovatelé obsahu všechno urychlili a tím zajistili, že tedy evropští spotřebitelé budou moci těžit z tohoto nařízení rychleji. Děkuji. Emma McLean tu není, ale David Alton zastoupí je naší stínové, dnes zastupuji. A za prvé, jsem ve zvláštním poslání. už jsme vlastně slyšeli skoro všechno a děkuji komisi za to, že nám předložila dobrý návrh i zpravodajce a komentářům EPP a socialistů. A mohu souhlasit s většinou z toho. Ovšem, samozřejmě, Vše je zakleto v podrobnostech a je důležité, aby to nařízení poskytovalo eh, opt-in pro free-to-air služby. A to, že nejsou licenční poplatky, budou stěžovat eh, opt-in free-to-air. A ty automatické platby neměly být zahrnuty v legislativě a měly by být použity pro ověřování. A ověřování je klíčem u této záležitosti. My jsme naprosto zajedno se všemi dřívějšími komentáři, že by to neměl být časový limit. A pokud eh, umožníte přenositelnost a vymezenou dobu, tak eh, je to špatně. A aby to fungovalo, tak musíme zajistit, že ověřování bude fungovat správně. A pokud jde o nutnost neověřovat v eh, pozměnce návrhu 16, tak eh, řada kolegů tvrdila, že by to mělo znamenat nové vydávání smluv a neověřování bude dosaženo pouze touto formou změny. A to je rozpor, který je obsažen v tomto návrhu a který také může znamenat, že tento návrh nevstoupí v platnost. Z našeho hlediska je také znepokojivé, že tu není zavedena eh, ověřování, tedy defaultně a přezraniční přístup eh, vlastně je závislý na ověření trvalé přítomnosti v členském státě. Takže mm, nechtěli bychom obcházet zásadu eh, teritoriality a přeshraniční přístup toto cestou. Poskytovatelé služeb mohou uzavírat alternativní dohody, ovšem u tohoto u kriketu už existuje celoevropská licence. Zatím ne v kontinentální Evropě, ale snad se to změní. Ale je to možné, pokud obsah bude geoblokován. A elektronické knihy a hudební průmysl používat tyto nástroje, ale toto prostě není zatím eh, přenositelnost a nemělo by to tak být posuzováno a to je jeden z klíčových bodů. A je třeba toto udělat u přenositelně správně, nepoužívat to jako náhradu za evropské licence, protože tady bychom pouze kalili vodu. A u pozice 8 nechceme zavést novou povinnost pro poskytovatele služeb. My jsme pro efektivní ověřování a certifikaci. Chceme zajistit, že nebudeme podnikům stěžovat uzavírání slov s domácími zákazníky a nejsme přesvědčeni aktu v přenesné pravomoci. Ten seznam, který je v článku 3b, by měl být dostatečně pružný, aby komise do toho nemusela zasahovat. Takže zatím nevidíme potřebu aktu přenesené pravomoci po vyhodnocení po třech letech. Zdá se to trošku zbytečné, abychom měli obojí. Avšak eh, to jsou jenom naše podrobné obavy. Obecně za to v zásadě velmi podporujeme cestu, kterou zpravodajka zvolila a máme důvěru, že docílíme dobré dohody v tomto směru. Děkuji. Děkuji. A nyní za liberály Dita Chrancová je z Bradeko, ale ta je zastupena Kaju Kalas. Děkuji. Lidé si nás pořád pletou. Takže se můžeme zájemně zastupovat. Nejdříve přečtu její komentář a potom také něco za sebe. Nejdříve bych chtěla poděkovat eh, zpravodaji za návrh stanoviska. A má stále ještě některé obavy. Někteří poslanci zahrnuli eh, řadu politických deklarací do úvodních ustanovení, zejména u zásady teritoriality. Má skupina nemůže podpořit takové prohlášení, včetně pozměnce návrhu 2, pokud je o samotný obsah, zdá se, že jasné, že řada poslanců parlamentu chce použít text rady oproti původnímu návrhu komise jako základ pro pozměňovací návrhy. S tím mohu souhlasit, určitě to urychlí budoucí trialogy. Ale je tu celá řada prvků ve verzi rady, které jsou, nejsou daleko dokonalé. Z časových důvodů se soustředím na největší problém, který je seznam ověřovaných členských států pobytu, což je článek 3b v návrhu rady. Nelíbí se mi takový seznam, to je zásadní věc a pokud budeme požadovat co nejmenší míru zásahu, tak ověřování a verifikace musí být proces eh, jednorázový. Mohlo by být přátelné ověřovat adresu IP ve chvíli registrace a prvotního ověření, ale má politická skupina proto hlasovat nebude. Za druhé, přístup k těmto údajům musí být jasně omezen v nařízení na poskytovatele služeb samotné. Žádná třetí strana, včetna, včetně držitelů práv, nemohou požadovat eh, přístup k těmto údajům. Konečně volba prostředku verifikace musí být pouze na poskytovateli služby. Odstavec 3 v návrhu rady je nepřijatelný. Každý poskytovatel služeb má tisíce smluv u různých držitelů práv a dokážete si představit, jaké peklo by vzniklo pro poskytovatele služeb, pokud každý držitel práv si bude zvolit sám své způsoby ověřování. Závěrem DITA určitě předloží další pozměňovací návrhy na jiná témata, ale její základní sdělení je, že toto nařízení není vlastně zástupným prostředkem pro další nařízení o autorských právech. A nemělo by to poškodit evropský obsah či tvůrčí průmysl, pouze to zjednoduší život průměrného evropského občana. A cílem by nemělo být drtit ořech eh, kladiv, obrovským kladivem. A Doplním ještě několik komentářů. Také se to týká ověřování. Mnoho toho již zaznělo od kolegů, pokud jde o ověřování, ale je důležité mít na paměti, že to máme nařízení, které má být eh, z hlediska budoucnosti odolné a eh, prostě takovýto postup takový nebude. to musíme mít na paměti. Řada společností má již eh, formu uzavírání smluv online a, a prostředky elektronické identifikace a nikoli papírové dokumenty. A další obava, kterou mám, je, že pravidelné kontrolování eh, služeb eh, skrze adresu IP nebo geolokaci je věc nepřesná. A to v podstatě znamená, že společnosti mohou sledovat klienty. Adresy eh, IP by měly být ověřovány pouze při uzavření smlouvy, ale ne během trvání kontraktu. Děkuji. Je tu někdo za GUE? Julia Reda za zelené. Omlouvám se za zdržení. Myslím, že jsme na správné cestě. Pokud jde o návrh o přenositelnosti, je důležité, abychom zachovali také proporcionitu a nevytvářeli pravidla, která budou tak složitá, ať už pro spotřebitele, anebo příliš velkou zátěží pro podnikatele, protože nakonec eh, bychom vytvořili pouze zátěž pro použitelnost u legálních nabídek. Přičemž tady u přenositelnosti ta legální nabídka by měla být atraktivnější pro spotřebitele. Takže je to dobrý začátek. Myšlenka stavit, ustanovit eh, pevný časový limit na přenositelnost je vlastně ze stolu pryč. A je třeba jednat o tom, zda je to tak jasně vymezené, že kdokoliv má obvyklé bydl, jedno obvyklé bydliště. V evropské instituce mají řadu příkladů, kde to není úplně zřejmé. Když určitá osoba přejíždí z místa na místo, pracuje v jedné zemi, ale má eh, trvalý pobyt v jiné zemi. A nebo může mít eh, dvě eh, bydliště, kde platí za služby a kde tráví mnoho času, takže opakem by vlastně bylo přijmout skutečnost, že lidé obvykle bydlí ve dvou zemích a to by se mohlo také odrazit v návrhu. Já myslím, že nakonec se musíme ujistit, že tento návrh nemusí být úplně neprůstřelný. Co se tý... A nejhorší, co by se mohlo stát, je, že někdo by zneužíval nařízení o přenositelnosti, že by někdo platil za obsah, za který by vlastně neměl mít možnost platit. A to není příliš nebezpečný scénář, takže musíme zajistit, aby ta pravidla fungovala, aby byla atraktivní pro diváky a musíme tam vložit také záruky, aby zátěž pro podnikatele neznamenají také ohrožení soukromí uživatelů. A pokud je o obecná pravidla, tak bychom měli ten návrh schválit poměrně rychle. Já bych se chtěl zeptat, zda je možné se držet původních, původního návrhu šestiměsíční realizační fáze, protože nařízení o přenosnosti vstoupí platnost spolu s ukončením roamingových eh, plateb, kdy bude mnohem atraktivnější eh, využívání streamingu, pokud jsou na cestě, protože už za to nebudou platit více. A toto nařízení je poměrně jednoduché a když to uděláme dobře, tak bude i snadné ho realizovat. A musíme zajistit, aby vstoupil platnost co možná nejdříve. Andreas Schwab. Děkuji, paní předsedkyně. Velmi krátce. Myslím si, že tady stojíme před určitým dilema, dilematem. Paní Kalas hovořila o té důležitosti, aby to bylo tedy obhajitelné i do budoucnosti. Kolegyně poté hovoří o té nepřů, neprůstřelnosti. Ale co se týče toho návrhu o přenosu, co se týče toho návrhu přenositelnosti, tak je to návrh, který nechce měnit evropské autorské právo. To je třeba si uvědomit. Můžete tady zastávat, zastávat různé názory, ale ve chvíli, kdybychom tento návrh akceptovali, tak tady vyvstává ta otázka, jakým způsobem se vůbec ten návrh bude provádět v praxi. Protože v tuto chvíli už hovoříme jaksi o nedostatečné ochraně autorského práva v tuto chvíli. Těch případů tady máme mnoho. Samozřejmě je třeba tady dohlížet nad dodržováním těchto práv, ale s tímto novým návrhem vyvstává ta otázka, zdali to vůbec bude možné a zdali tedy tady ten členský stát pobytu, tak jak ho chceme definovat teď, by opravdu neměl být něčím, co je jak, jaksi nějakým jasným způsobem eh, kontrolovatelný či dohledatelný. To znamená, eh, já v tuto chvíli, nebo v tuto chvíli by to bylo eh, skoro v podstatě velmi těžké nějakým způsobem doložit, kde je ten hlavní pobyt, ale nevím. Eh, já si myslím, že tady v tuto chvíli stojíme před eh, otázkou, která si nějakou takovou jaksi jasnější definici vyžaduje. Nicméně, jak by ta definice měla vypadat, ani já v tuto chvíli ještě nemám jasné. Are there any other speakers on? Další řečníci na toto téma? Takže několik komentářů za sebe. Takže ten eh, trojitý vlastně balíček, pokud jde o přenositelnost a o digitální obsahu a přenositelného obsahu vlastně jsou legislativou, na které třeba pracovat. A také jsem viděl ten zájem, aby lidé mohli už si brát vlastně předplacený obsah, aby se mohli brát sebou, když cestují. A může to mít eh, nežádoucí dopad, kdy se omezí eh, vlastně diverzita obsahu, který bychom si přáli v jednotlivých zemích. A vím, že je to velmi podrobné, ale také si připnám, že ten širší obraz je, že podle průzkumu zemského roku pouze 4% uživatelů se snaží eh, získávat přístup obsahu v jiném čínském státu a polovina uvedla, že pro ně není důležité a je pro ně důležité mít dobrý obsah doma, tedy nebudou se snažit o přístup k obsahu, který mají předplacený v zahraničí. A jde o to, zda tady to bude mít nějaký zpětný dopad na obsah, ke kterému lidé mají přístup ve své vlastní zemi, ve svém vlastním jazyce. Takže měli bychom být opatrní, abychom k tomu přistupovali správně. Takže nyní předám slovo zpravodaji Marko Zuli. A pokud komise k tomu něco nechce, nechce. Marko. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji kolegům za jejich eh, návrhy, které se mi jeví jako velmi užitečné. Chtěl bych vysvětlit jednu věc a odstranit jedno nedorozumění, pokud jde o ověřování místa pobytu. Jde o definování kritérií, která umožní definovat pobyt. Nikoli prostředky ověřování, což znamená, že pokud eh, například eh, zvolíme eh, telefonní účet, telefonní vyučtování za určité kritérium, tak je to věc, která existovala v minulosti, která stále trvá a bude trvat i nadále. Ale bylo možné to získat různě. Vyučtování chodilo poštou, není to možné skrze aplikaci na chytrém telefonu. Takže ty změny se vyvějí poměrně rychle z hlediska technologie a to, co je zde předkládáno, je vynikajícím kompromisem. Akt v přenesené pravomoci je dobrým prostředkem. umožňující vytváření kritérií na základě obecně schválených zásad, která budou uspokojivá pro spotřebitelské asociace a také pro provozovatele. A s tímto rozlišením bude možné upokojit ty, kteří se obávají, že bude třeba eh, seznam kritérií často revidovat. Já myslím, že k tomu nedojde. Jakmile budou kritéria stanovená, s určitou mírou jistoty, tak se nebudeme vracet eh, k prostředkům ověřování kritérií. Děkuji za vaše návrhy. Děkuji. A nyní přejdeme eh, dále a dáme si přestávku. on to the next item and then we'll... Takže podíváme se na další bod pořadu jednání a v půl páté se vrátíme k Solvitu. The um, next item on agenda, which is the network and information... Tudíž se podíváme na směrnici týkající se vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací. Andreas Schwab. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, budu se snažit hovořit stručně. Co se týče bezpečnost sítí a komunikací, či jak my říkáme IT security, je téma, kterému jsme se věnovali už velmi dlouho a hovořili jsme o něm také velmi mnoho 17 května 2016 představila rada svůj postoj. To znamená, že tady hovoříme už, eh, tedy o, to hovoříme o prvním čtení, které už bylo ukončeno, to znamená, hovoříme o další fázi druhého čtení. E, nicméně chci říct, že jde o krok, který je velmi zásadní pro náš vnitřní trh. Je to také návrh, e, který obsahuje opravdu důležité, e, důležitá zlepšení, hlavně právě pro tu kritickou infrastrukturu. To znamená, že tady hovoříme opravdu i o věcech, které vlastně vyp, vyp, vyplývají či vycházejí z eh, případů, jako například eh, ten případ, ke kterému eh, došlo u polské letecké společnosti či u poskytovatelů telefonních služeb a, a jedna, které byly opět jaksi zasaženy v podstatě útokem hackerů, což jsou tedy přesně ty dva případy, které spadají do konceptu kritická infrastruktura a které, eh, o kterých se jaksi nebudeme kterým se již nebudeme věnovat tolik. Eh, jsou to případy, o kterých se hovoří v národních eh, televizích, hovořila i o tom i francouzská televize, pátý kanál ale eh, je třeba opravdu podívat se na tu definici eh, kritické infrastruktury, která v tuto chvíli je opravdu už podstatně lepší. Nikola Danti, Vicky Ford, Tony Gorga a Jan Filip Albrecht byli stínovými zpravodaji a chci říci, že odvedli také skvělou práci, zcela jasně vyjádřili své postoje. Prostřednictvím definice poskytovatelů digitálních služeb jsme se dostali opět o kus dál, to znamená, že si myslím, že jsme se nám tady podařilo pragmaticky a prakticky vyřešit mnohé problémy. To znamená, že tady tady hovoříme o poskytovatelích eh, jaksi velmi širokých, eh, velkých eh, služeb v oblasti IT, to znamená, že jsou také možnými tedy terči hackerských útoků. To znamená, že je důležité také, abychom o útocích na tyto poskytovatele věděli. Také je třeba si uvědomit, že služby v dnešní době mohou být poskytovány jak analogicky, tak digitálně. Nicméně je třeba si uvědomit, že ne všechny digitální služby jak si splňují jak si pozitivní účely nebo jsou eh, pozitivní pro celou eh, společnost. Je třeba ale Tady, když tady hovoříme o těchto službách, tak hovořit jak o analogických, tak digitálních službách, ale si, je třeba si také uvědomit, že některé digitální služby mohou mít jiný dopad než analogicky poskytované eh, služby. O tom budeme jistě i dál hovořit. Eh, já doufám, že tedy tento návrh bude přijat. A já bych v tuto chvíli pouze chtěl poděkovat všem svým spolupracovníkům a všem stínovým zpravodajům, kteří se podíleli na práci, na tomto návrhu. Nikoli Tanty. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Děkuji také svému kolegovi Švábovi. My jsme velmi spokojeni. Proč? Protože rada v podstatě v tuto chvíli už odsouhlasila tento návrh, o kterém hovoříme velmi dlouho. Už velmi eh, dlouho je, je tomu už mnoho měsíců, co se nám podařilo v podstatě dojít k nějakému eh, souhlasu. Myslím si, že to bylo už v prosinci minulého roku, kdy jsme se dohodli tady na, tom, eh, na té konečné verzi tohoto návrhu. To znamená, že já si myslím, že tady konečně budeme moci uzavřít zásadní kapitolu této strategické spolupráce, protože každodenně v tisku čteme články, z nich zcela jasně vychází, že je třeba třeba zajistit vyšší bezpečnost globálního systému, systému na němž závisí bezpečnost všech občanů a také eh, digitálních eh, sítí. A je to také návrh, který je zcela zásadní pro všechny ostatní věci, o kterých zde hovoříme, včetně tedy bezpečnosti vnitřního trhu, protože pokud ten nebude fungovat na základě nějaké bezpečné sítě, no tak nebude fungovat nic, nebude fungovat ani takzvaná shared economy, to znamená participativní hospodářství, nebude fungovat prostě obchodní eh, výměna jako taková, protože tady hovoříme opravdu o velmi ambiciozních eh, cílech. Myslím si, že tady v tuto chvíli existují rozdíly v postojích mezi Evropským parlamentem a radou, nicméně je to to nejlepší, čemu, čeho jsme byli schopni dosáhnout. Myslím si, že ten kompromisní návrh není špatný, myslím si, že je to návrh, který členským státům umožní přijmout společné podmínky a že tedy bude také sloužit práci bezpečnostních služeb. Chci také tady zb zdůraznit důležitost spolupráce mezi členskými státy na operativní úrovni. Je také velmi důležité, že se tady hovoří o definici kritických poskytovatelů služeb či poskytulů eh, kritických služeb a že se tady také hovoří o poskytovatelích digitálních služeb. Doufám, že tady dojde k většímu souladu eh, na úrovni EU tak, abych se opravdu zajistila vysoká bezpečnost všech těchto služeb, které v tuto chvíli eh, využíváme. A ve chvíli, kdy tady dojde k odhlasování v plénu, tak je třeba prosadit co nejrychlejší provádění, co nejrychlejší aplikaci tohoto návrhu, protože jde o návrh, jehož obsah, obsah je velmi strategicky důležitý a eh, o co se tady hraje, jde tady o o velmi strategické služby. Děkuji Andreasovi Švábovi, děkuji všem asistentům, děkuji sekretariátu, děkuji všem spolupracovníkům, protože chci ještě jednou zopakovat, že šlo o velmi složitou komplexní práci, která má také velké dopady na práci komisy. Děkuji, já jsem byla stínovou zpravodajkou za EKR kyberbezpečnost je pro mě věc, která představuje stále narůstající riziko pro celou společnost, a hlavně ve chvíli, kdy hovoříme o kritických infrastrukturách, jako například energetických sítích, eh, leteckých sítích či finančních eh, strukturách. A tento legislativní návrh umožní všem členským státům, aby vytvořili skupiny, národní skupiny odborníků, které budou moci spolupracovat. A jde o to, abychom my jim zajistili tu možnost, aby se setkávali kdykoliv to bude nutné, aby si vyměňovali informace a poskytovali informace na úrovni kritické infrastruktury. Šlo o velmi citlivá vyjednávání, protože samozřejmě všichni, všichni chceme vyšší bezpečnost, ale proto, abychom ji dosáhli, tak musíme spolupracovat, ale zároveň musíme také zohledňovat kompetence jednotlivých členských států. Šlo tedy o velmi náročná vyjednávání, která ale skončila velkým úspěchem. A já bych velmi ráda poděkovala eh, panu zpravodajovi Andreasovi Švábovi a všem ostatním stínovým eh, koordinátorům a zpravodajům, kteří opravdu velmi intenzivně spolupracovali. Eh, zítra budeme hlasovat a poté opravdu půjde o tu reálnou aplikaci. Jde tedy opravdu o to, aby ty skupiny odborníků spolupracovaly a abychom my díky jejich spolupráci cítili opravdu, že žijeme eh, ve společnosti, která je bezpečnější v, této, v těchto oblastech. Děkuji. Eh, je tady ještě někdo jiný za stínové zpravodé? Aha, Roberte? Já jenom řeknu, že otázka o kokách, který to není vyřizuje, že velmi podporujeme dohodu, kterou Andreas Schwab docílil v této věci a blahopřejeme. Does the commission wish to say anything? Chce se k tomu ještě vyjádřit Evropská komise? Ne? Ano? Ano, prosím, tak máte slovo. Evropská komise? Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Jen pár slov za Evropskou komisi. My opravdu s vámi souhlasíme v tom smyslu, že šlo o velmi náročná vyjednávání a jsme velmi rádi, že se nám podařilo dosáhnout eh, takového úspěšného zakončení. Jsem velmi rád, že tedy ta spolupráce s Evropským parlamentem probíhala velmi dobře a chci také ještě jednou zopakovat, že šlo tedy také o iniciativu či o práci, která probíhala za lucemburského předsednictví, takže děkujeme i lucemburskému předsednictví. A v tuto chvíli opravdu jde o to, aby členské státy využily své kompetence a vyvinuli všechny potřebné snahy pro to, aby ten celý systém mohl začít fungovat v praxi. Děkuji. Děkuji, děkuji. Zítra tedy o tom budeme hlasovat a jelikož nám zbývá trošičku eh, času, tak eh, eh, odborníci z komise Odborníci z komise tu ještě nejsou, tudíž si uděláme 15 minutovou přestávku, začneme zase v 16.30. Děkuji. mě ještě mám. Tak pojď. No. Jo, slyšíte mě? Jo, jo. Slyšíte.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 Portugal. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dámy a pánové, budeme pokračovat. Bohužel paní předsedkyně se musí účastnit velmi důležité schůzky a proto mě poprosila, abych se předsedání této schůze ujal já a já jsem se toho samozřejmě srdečně ujala. Doufám, že mi také eh, že mi opustíte, že budu hovořit svou mateřštinou, tudíž německy. A v tuto chvíli se dostáváme k našemu přeskumu a dnes budeme hovořit o Solvitu, to znamená New Europe Advice. A proto jsme také na naše jednání přizvali eh, zástupce komise pana Laurenta Durochemont a já bych poprosil tedy paní Durušmu poprosil, aby se tedy ujala úvodního slova. To znamená, abyste nám eh, stručně tedy na úvod řekla a uvedla nás do tématu. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za pozvání. Jsem velice ráda, že jsem sem mezi vás mohla přijít a že mohu odprezentovat program Your Europe Advice a Solvit. A také musím říct si tady za paní ředitelku Valentínu Superty, která je eh, zodpovědnou ředitelkou TG eh, Growth, eh, musím říct, že se omlouvá, velice ráda by byla tady přítomná, velice ráda by vám to odprezentovala sama, ale bohužel nemůže. Vy pokud jde o nástroje pro jednotný trh, tak ty prezentovala už loni v září. Po této prezentaci jsme se potom zvlášť zavázali, že vytvoříme krátké video k těmto nástrojům, včetně Your Europe Advice a Solvit. Teď už tady to video existuje. My už jsme ho dali k dispozici i vašemu výboru a dobrá zpráva je, že doufáme, že toto video budeme mít k dispozici ve všech 24 úředních jazycích v nejbližší době. No, to také pomůže rozšířit povědomí o těchto nástrojích. Chtěla bych také připomenout to, že tyto nástroje pro jednotný trh Your Europe Advice a především prostřednictvím Solvitu se soustředíme na to, že chceme, aby tedy jednotný trh fungoval v praxi. To všichni víte. A jak říkala paní komisařka Běňkovská, když hovořila na plenárním zasedání parlamentu loni v květnu, když se představovala zpráva k strategii pro jednotný trh. Chceme se zaměřit na skutečné, reálné problémy. A chceme se zaměříme právě na konkrétní strategie a iniciativy, které se mají vypořádat s konkrétními překážkami na jednotném trhu. Dovolte mi tady několik slov k programu Your Europe Advice. Dobrá zpráva je ta, že v tuto chvíli už slavíme 20. výročí existence tohoto projektu a od svého vzniku v roce 1996 se vypořádal s více než dvěma sty tisíci otázek, které položili jak občané, tak podniky, zvlášť malé a střední podniky. Otázky se týkaly buď tedy osobních práv v rámci EU, jako například výkladu právních předpisů, Vytváři, tam tedy dotazy zodpovídá síť více než 60 odborníků z celé Evropské unie. Kdokoliv se položí dotaz prostřednictvím tohoto um, nástroje, dostane odpověď do týdne, většinou jsou to čtyři pracovní dny a tento nástroj také funguje ve všech 24 úředních jazycích a je zdarma. Nejčastější otázky se týkají většinou eh, práv v oblasti sociálního zabezpečení, to znamená zdravotních eh, dávek, důchodů, ale také eh, práv na pobyt, vízových otázek, dále ehm, otázek, které se týkají práce, uznávání diplomů, vysílání zaměstnanců a také vozidel, to znamená registrace vozidel, řidičských průkazů a tak dále. Za loňský rok Your, Your Europe Advice odpověděl na zhruba 2000 dotazů, což si myslím, že je eh, takový postupný tady eh, pokrok, postupné rozšiřování této služby. Eh, odpovědi se poskytují ve srozumitelném jazyce, bez zbytečného využívání žargonu, tak aby jaksi tento nástroj byl takovou lidskou tváří evropských právních předpisů. Máme teď databázy asi 200 tisíc odpovědí na položené dotazy. Je tam tady obrovské množství informací k fungování jednotného vnitřního trhu, také o tom, jak se v praxi používá evropské právo v členských státech. Eh, jsou tam informace o eh, mezerách v předpisech a ty informace jsou k dispozici jak v původním dotazu eh, té odpovědi či otázky, tak v angličtině. A komise v tuto chvíli vyhodnocuje to, jakým způsobem bychom mohli lépe tedy přispět k lepšímu a pravidelnějšímu využití této databáze informací. Bylo to také několik slov k iniciativě Solvit. Solvit, jak asi víte, je tedy neformální nástroj pro řešení problémů pro občany a podniky, které se setkávají s nějakým problémem, který se týká provádění legislativy EU. A to v situaci, která se týká dvou členských států a e, veřejné zprávy. Je to také síť, to znamená, že e, máme vnitrostátní centra Solvit, která většinou tady obstarává nějaký státní úřad v členských státech. A hlavním cílem je pomoci občanům a podnikům využívat svá práva v rámci EU na jednotném vnitřním trhu a také samozřejmě řešit přeshraniční záležitosti, například když se stěhují nebo když chtějí své podnikání rozšířit přes hranice. Myslím si, že tady proto tyto, tento nástroj přispívá k lepšímu, k pozitivnímu vnímání Evropské unie a také zajišťuje správnou implementaci právních předpisů EU v členských státech. V tuto chvíli už je to eh, velice důležitý nástroj, zajišťuje, že skutečně jednotný trh funguje i v praxi a právě proto jedna z konkrétních iniciativ strategie pro jednotný trh, kterou přijela loni v říjnu Evropská komise, se zaměří právě na posílení solvitu a to bude tady součást eh, toho pilíře Smart Compliance, tedy chytrého plnění pravidel. Rada pro konkurenceschopnost také eh, apelovala na komisi v tom smyslu, aby posílala nástroj Solvit. A Evropský parlament také přijal usnesení pro zlepšení eh, regulace jednotného trhu Evropský parlament nedávno také přijal zprávu k strategii pro jednotný trh a z tohoto důvodu ve spolupráci s členskými státy a zúčastněnými aktéry Evropská komise v tuto chvíli eh, se zaměřuje na to, jakými způsoby bychom mohli dále rozvíjet Solvit. Jedna z hlavních myšlenek v tuto chvíli je, že bychom identifikovali problémy a trendy v dobrém fungování eh, jednotného trhu a že bychom se zaměřili především na strukturální problémy, to znamená problémy, u který, kdy dochází k potenciálnímu porušování předpisů EU. Tady zaměřujeme se eh, v praxi na to, co nefunguje a jak bychom to mohli napravit. Máme tady několik hlavních směrů, na které se chceme zaměřit. Za prvé posílit eh, roli Solvitu při vyřizování stížností v rámci komise, za druhé zintenzivnění spolupráce se vnitrostátními centry pro Solvit, jak už jsem říkala předtím, to jsou tady eh, většinou centra, která zajišťuje personálně státní zpráva. A za druhé tady chceme zlepšit kvalitu toho, této služby, zajistit, že skutečně bude plnit očekávání občanů. Nyní Několik slov eh, k tomu, jak to všechno funguje dohromady, protože jak si pamatujete, tak tyto nástroje pro jednotný trh, to je vlastně součást toho celkového balíčku zprávy, který se skládá z řešení problémů, právního poradenství a správní spolupráce a tak dále. To znamená, že je tady velice úzká souhra, velice úzký vztah mezi všemi těto, těmito nástroji. Your Europe Advice také velice úzce spolupracuje s evropskými, tedy s přímými evropskými kontaktními centry a mezi aplikacemi jsou také technická propojení. To, je, to samé platí i pro Solvit, to znamená, že případy, eh, které se dostanou do Solvitu, pokud nebudou pro něj relevantní, jsou potom přesunuty dál do eh, sítě Your Europe Advice a naopak, to znamená, pokud nějaký dotaz je položen eh, v rámci sítě Your Europe Advice a není možné ho tam vyřešit, je potom zaslán do Solvitu. Máme eh, velký počet eh, úspěšných příkladů z praxe. Máme tady i takovou malou příručku, která uvádí ty nejúspěšnější příklady z praxe v rámci Solvitu od roku 2014. To samé tady máme v rámci Your Europe Advice, abych citovala konkrétně. Eh, měli jsme tady malckého podnikatele, který chtěl podnikat i mimo Maltu, žádal o informaci o tom, o poradenství eh, ohledně DPH, eh, dostal tedy skutečně radu, kterou potřeboval a mohl velice rychle tedy eh, rozšířit své podnikání. To znamená, že tato odpověď v rámci sítě Your Europe Advice mu pomohla v rozvíjení jeho činnosti. V rámci Solvitu máme celou řadu Eh, případů, příkladů, které se týkají profesionních kvalifikací, například španělský lékař. Eh, díky tomu eh, v rámci dvou, během dvou týdnů dosáhl uznání své kvalifikace. V Itálii bulharský konzultant například během několika týdnů mohl začít pracovat v Lucembursku. Solvit také pomohl portugalské firmě ve Francii. Tam se jednalo o volný pohyb zboží. Další případy se týkají diskriminace, registrací eh, vozidel a tak dále. Je tady celá řada případů a jak už jsem říkala, některé jsou uvedeny v této příručce. Závěrem bych chtěla říci, že tyto nástroje pro jednotný trh eh, prokázaly, že jsou nesmírně užitečné a efektivní pro fungování jednotného trhu přímo v praxi a my se tedy teď zaměřujeme na jejich další posílení v rámci strategie. A dovolte, abych také zmírně, zmínila vytvoření té jednotné single digital gateway. Eh, to by byl vlastně jednotný jaksi vstupní bod pro eh, podniky a občany, kde by eh, dostali informace, poradenství, podpůrné služby, které by mělo fungovat po celé Evropě. Je to projekt, který se týká digitálního jednotného trhu a je také ve strategii pro jednotný trh. A v tuto chvíli tady pracujeme na tom, abychom tento projekt mohli uvést do života, kde samozřejmě hraje důležitou roli Evropský parlament. A myslím si, že tím už jsem asi u konce. Vím, že můžeme očekávat od vašeho výboru velkou podporu při dalším rozvoji a posilování těchto nástrojů. A proto vám tady předem děkuji, děkuji za vaši podporu a děkuji vám také za pozornost. Jsem si jistá, že mají kolegové otázky. Já se omlouvám, že jsem přišla až později. Vy jste na začátku říkala něco o statistikách. Já jsem očekávala, že tady bude prezentace a statistické údaje ze strany komise. Vy jste nám uh, vy jste nám tady dala poslední čtvrtletní zprávu, ale vlastně jste ji neodprezentovala, jestli to správně chápu. Ta základní čísla, která jsem tady uvedla na začátku, byla, že tedy od začátku fungování Europe Advice jsme vyřídili 200 tisíc eh, dotazů, loni jsme vyřídili 22 tisíc dotazů, Samozřejmě vám mohu poskytnout podrobnější údaje v rámci té čtvrtletní zprávy. Takže například, když se vezmeme první kvartál roku 2016, tak bylo tam 5769 eh, tedy způsobilých případů a 740 těchto příkladů bylo natolik zajímavých, že jsme je konkrétně podrobně uvedli v té zprávě. To je tady takový přípa, příklad jenom, ale měli jsme tady zhruba 6 000 dotazů za první čtvrtletí roku 2016. Dále tady máme tady všechny ty příklady, anal, případy analyzovány č, ve čtvrtletních zprávách pod jednotlivými tematickými nadpisy. A dále tam jsou informace o tom, jak dále bylo naloženo s těmito dotazy. Analyzujeme také rychlost, eh, s jakou jsou experti odbor, eh, schopni zareagovat na ten dotaz a tak dále. Paní předsedkyně, já bych tady měla dotaz, protože já vím, že tady eh, bude, vidím tady, že Solvit dostává stále více dotazů. Kolik těch dotazů, které přicházejí do solvitu, se skutečně vyřeší. A chci se zeptat, zda jsou konkrétní oblasti, ve kterých se, jste zaznamenali problémy, nebo jestli jsou oblasti v různých členských státech, kde dochází k problémům, a pokud ano, tak co můžeme udělat pro to, abychom, té situaci, eh, abychom tu situaci eh, napravili. Já jsem osobně tedy zjistila, že Solvit může být nesmírně užitečný, protože jsem kolikrát eh, některé eh, tazatele odkázala na tuto síť, ale někdy mohou nastat také problémy. Takže se chci zeptat, zda jsou konkrétní problémové oblasti, třeba i v nějakých konkrét, konkrétních oblastech. Dita vidím, že přikivuje, takže jistě má také dotaz. Ano, děkuji paní předsedkyně. Ano, skutečně můžete počítat s podporou tohoto výboru, ale zároveň si myslím, že tady máme jistou odpovědnost za to, že zajistíme, že tyto nástroje, řekněme, budou přátelské vůči uživatelům. Tedy, že budou přátelské, vstřícné a snadno přístupné. Já jsem toto říkala už loni. Já osobně jsem navštívila stránku Your Europe, Your Europe Advice a nebylo tam vůbec jasné, jak to funguje. Teď už tam došlo k určitému zlepšení, ale stále si ještě říkám, co můžeme udělat pro to, aby skutečně ty webové stránky byly uživatelsky přívětivé. To je jedna věc. A dále je samozřejmě hezké, že máme všechny ty nástroje, vy o nich víte, my o nich víme, ale co můžeme udělat ještě více proto, aby byly tyto nástroje viditelnější pro širokou veřejnost. Protože když hovoříte s lidmi, řekněme, v té bruselské bublině, tak ano, tady tomu všichni rozumíme, ale už před rokem jsme říkali, že nemůžeme toto nechat pouze na členských státech. I my musíme hledat lepší cesty, lepší způsoby, jak propagovat tyto nástroje, aby o nich občané věděli. Takže já bych chtěla vědět, co jste od Loňska udělali pro to, abyste propagovali tyto nástroje. Děkuji. Lisa Jakoncáry má také nějaké dotazy, Andrásy? Ne, takže prosím komisi odpověď. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud jde o Solvit, tak tam úspěšnost, řekněme, je zhruba 80 a u těch zbylých 20 tam jde většinou o případy, o kterých jsem již hovořila. tady, že tam většinou je nějaký strukturální problém. To znamená, že tam došlo k potenciálnímu porušení předpisů Evropské unie a tam je třeba to řešit ještě na další úrovni. Naše úsilí se teď tedy právě eh, zaměřuje tímto způsobem. Komise se snaží posílit Solvit a zkoumáme i veškeré možné další kroky, které je možné poskytnout v rámci komise i ve spolupráci s členskými uh, státy. To znamená, že Evropská komise vede dialog s národními centry pro Solvit, abychom eh, zjistili, co je možné na úrovni členských států udělat proto, aby bylo možné tyto problematické situace vyřešit, zjistit případně, zda je no, potřeba přizpůsobit legislativu a také o tom hovoříme s ostatními generálními ředitelstvími v rámci komise, abychom i my se zaměřili na to, jak vyřešit takovéto, takovéto strukturální problémy. Pokud jde o to, že tyto nástroje by měly být vstřícnější a přístupnější, já vám děkuji za vaši otázku. Děkuji také o to, za to, že jste hovořila o tom propojení mezi jednotlivými službami a nástroji. My, my teď pracujeme na přístupu eh, té takzvané guest gate, tedy té hlavní bráně, že tedy všichni by jako první eh, měli eh, vstoupit na portál Evropy, Europe Portal, a pokud tam nedostanou odpověď na svůj dotaz, eh, jsou odkázáni dále na síť Your Europe Advice a pokud je ten dotaz příliš složitý, týká se konkrétních předpisů či vztahu s konkrétními orgány na úrovni členských států, potom je postoupen dál do Solvitu. V tuto chvíli pracujeme na ještě větším zjednodušení tohoto postupu. Snažíme se zajistit, že občané a podniky jdou nejdříve tedy se dostanou nejdříve na stránky Your Europe Advice a potom dále. Protože pravda je taková, že v některých případech síť Your, Your Europe Advice dostává dotazy, které by mohly být vyřešené už tedy na tom prvotním portálu Your Europe. Snažíme se tady celý ten postup zjednodušit pro občany i pro podniky. Pokud jde o viditelnost těchto nástrojů pro širokou veřejnost, tak my věnujeme velké úsilí, věnujeme mnoho času zmodernizování této komunikace prostřednictvím především optimalizace eh, vyhledávače pro portál Your Europe. A to znamená, že když občan má nějakou otázku, může ten, tu otázku zadat třeba do Google nebo jiného vyhledávače a může být automaticky přesměrován na portál Your Europe tomto směru jsme už odvedli velký, velký kus práce. A výsledek je velice dobrý, protože došlo k navýšení pravidelných návštěv na portálu Your Europe. Teď v tuto chvíli už jsme na číslu více než milion návštěv za rok a to číslo stále roste. To znamená, že optimalizace eh, vyhledavačů nám funguje. Vyvíjíme dále spoustu aktivit na Facebooku, jiných sociálních médiích, na Twitteru. A v nedávné době jsme také eh, zorganizovali chat eh, na téma profesní kvalifikace. Bylo to na portálu Your Europe. Zúčastnili se také odborníci z Your Europe Advice. To byla velice úspěšná akce. Měli jsme tam více než 2000 eh, aktivních účastníků. A nepřímo se účastnila celá řada dalších, takže to byl velký úspěch. To jsou příklady našich aktivit, že tady se snažíme zefektivnit činnost těchto nástrojů, fungování těchto nástrojů, zpřístupnit je více občanům i podnikům. A samozřejmě máme různé cíle, různé cílové skupiny. Máme tady samozřejmě tu základní cílovou skupinu, to jsou hlavní tady zúčastněné strany, eh, které se zajímají o fungování Evropské unie, jsou to organizace a tak dále, které se zajímají o legislativu. Tam pořádáme celou řadou, eh, řadu prezentací, konferencí, kontaktních akcí. Nicméně máme tady také právě širokou veřejnost a Právě tady si myslíme, že sociální média jsou asi nejúčinnějším způsobem, jak dosáhnout opravdového a lepšího využívání těchto nástrojů. Děkuji. Paní předsedkyně. Já jsem se dívala na ty semafory, které tam máte u jednotlivých členských států, u všech tady nástrojů, nejenom u Your Europe a Solvitu. A teď si říkám, když tady, tady něco označíte za červené, tady za problematické v nějakém členském státě, tak co se potom děje dál? Protože mně se zdá, že některé ty červené uh, oblasti jsou nadále červené i, i třeba po roce. Takže se ptám, jak můžeme případně na něco takového zatlačit. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, samozřejmě vždycky je možné eh, dosáhnout pokroku, vždycky je možné ještě něco zlepšit, jak ze strany členských států. A my také sledujeme vývoj prostřednictvím toho Single Market scoreboard, takže jak jste říkala, máme tam eh, ty semafory označení barvami, ale samozřejmě tady ty členské státy, které jsou označené červeně, jak si mají stále nedostatky, ty, co jsou zelené, eh, ty, eh, mají, eh, ty se dané oblasti zhostily úspěšně. A myslíme si, že tady také prospívá ten, řekněme, tlak ostatních členských států, protože když se potom ta zpráva zveřejní a v letošním roce se toto porovnání bude zveřejňovat velice brzy, v tuto chvíli ještě probíhají konzultace v rámci Evropské komise, ale po, až dosáhneme schody, tak se ta zpráva zveřejní. A až bude to porovnání zveřejněno v členských státech, tak do jisté míry potom je tam jistý tlak na ty neúspěšné, protože se mezi sebou srovnávají. No a samozřejmě také vedeme dialog ve všech jednáních, během všech jednání, která máme s příslušnými zástupci členských států. Pokud jde o tyto sítě, Evropská komise organizuje pravidelná setkání se zástupci těchto sítí dvakrát ročně na workshopech, kde jsou zastoupeny všechny členské státy. Jednou za rok se koná setkání v Bruselu a to druhé se vždycky koná v jednom z členských států. A je tam příležitost zaměřit se na všechny možné problémy a když zjistíme, že jsou tam nějaké problémy, které jsou závažné, je možné je tam také řešit. Pokud jde o síť Your Europe Advice, tam máme také výroční zasedání a i tam je příležitost nejenom k nějakému dalšímu vzdělávání, ale také k tomu, aby eh, bylo možné upozornit na nějaké možné obtíže. Takže je to ten tady tlak kolektivu, řekněme, který se tady snažíme uplatnit. Ale samozřejmě velice rádi budeme spolupracovat s vaším výborem na tom zlepšování komunikace s členskými státy. Paní předsedkyně, já bych navrhla, abyste se zástupci našeho sekretariátu pohovořila o tom, jakým způsobem bychom mohli spolupracovat i s naším výborem, abychom mohli lépe využít ten tlak, jak si tu konkurenci mezi jednotlivými členskými státy. Protože když Eh, máme ty semafory, to hodnocení. Myslím si, že všichni poslanci tohoto parlamentu by měli vědět, jak si vede jejich členský stát, aby všichni tedy viděli nejenom tu celkovou mapu, celkovou situaci, ale aby všichni měli informace i o tom, jak si vede eh, jejich členský stát a e, z, protože myslím si, že se nám zatím daří poměrně dobře, pokud jde o vyvíjení tlaku na naše jednotlivé vlády, zvlášť pokud naše strana je v opozici. Takže prosím vás o to, abyste e, tuto informaci našemu sekretariátu dávala. Ano, děkuji, říká zastupní komise. Budeme spolupracovat se sekretariátem vašeho výboru. Mm, zorganizujeme třeba i bilaterální jednání s poslanci a poslankyněmi, které by měly zájem o to dovědět se více informací, aby mohli případně zatlačit na svůj členský stát. Děkuji, říká paní předsedající. Myslím, že tím jsme dokončili dnešní odpolední zasedání. Zítra začínáme v 9.30.